Dobré odpoledne, vážení kolegové, dámy a pánové. Budeme pokračovat s bodem 8 na pořadu jednání, protože body 6 a 7 jsme odložili, jak už bylo oznámeno dnes dopoledne, takže bod 8 se týká migračních toků vznikajících kvůli nestabilitě, působnost a úloha zahraniční politiky EU. Na programu máme projednání návrhu stanovisko a za tímto účelem dáme slovo kolegyni paní Keller, která nás seznámí se svým eh, stanoviskem a se zprávou z vlastní iniciativy výboru AFET. Migrační toky vznikající kvůli nestabilitě. Vzhledem k tomu, že migrace je pro náš výbor tak důležité téma, které obsahuje mnoho aspektů, které pak mohou být zmíněny v takovém stanovisku v návaznosti na naší práci. Pokud jde o harmonogram, připomínám, že AFET hlasuje 16. března, my hlasujeme 28. února a lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 2. února v 18.00. Nejprve si tedy vyslechneme navrhovatelku paní Keller. Máte slovo. Thank you very much indeed. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych vás tedy seznámit s návrhem stanoviska. Výbor AFET připravuje zprávu z vlastní iniciativy na téma migrační toky vznikající kvůli nestabilitě, působnost a úloha zahraniční politiky EU. Takový je tedy název zprávy výboru AFET. A k této zprávě předkládají stanoviska výbory DEVE a výbory Libe a e, za ten náš výbor tedy ten dokument máte před sebou. Tyto dva dokumenty byly také e, odeslány s novým zpravodajům. AFET a DEVE se budou soustředit na vlastně zahraniční rozměr migračních toků, jak vyplývá i z názvu. A my vlastně budeme pokrývat eh, ten aspekt eh, Libe. Já jsem tedy se nechtěla zaměřovat tolik na důvody migrace, ale spíše na to, co se děje na hranicích a podobně. V dokumentu tedy najdete eh, můj eh, návrh. Snažila jsem se být eh, konkrétní, to znamená nejenom připomíná to a to, domnívá se to a to, ale být, býte konkrétnější. Například žádám komisi, aby se více soustředila na eh, způsoby legálního přistěhovalectví. Uznávám, že komise v této věci něco dělá, ale myslím si, že je to třeba ještě posílit, protože to samozřejmě má dopady i na organizovaný zločin. Pokud lidé budou eh, jak si přicházet legálně, tak eh, pak organizovaný zločin nebude moci obchodovat s lidmi. Pak tady máme odstavec, který se týká migrace související se změnami podnebí a s životním prostředím. Uvádím tam, že je třeba ještě zajistit další výzkum a Eh, také uvádím, že možná doplňkovou ochranu by si zasloužili i migranti, kteří vlastně se přestěhují právě kvůli změnám eh, klimatu. Zatím totiž eh, nikam nespadají, nejsou to političtí uprchlíci, a v podstatě se ani neoznačují jako uprchlíci a mohlo být, být takové meziřešení, než najdeme nějaké definitivní řešení. Pak tady máme pár bodů týkající se zřízení monitorovacího systému v souvislosti s Schengenským kodexem. Také tam uvádíme, že je třeba analyzovat vízovou politiku EU, jaký má dopad na eh, eh, žadatele o azyl a na uprchlíky. A také tam hovořím o činnostech Frontexu, které souvisejí se zprávou toků migrace a zmiňuji tam otázku lidských práv. A pak vlastně stanovisko se má omezit na jednu stránku, tím jsem tedy tu jednu stránku vyčerpala a to jsou takové ty nejdůležitější věci, které jsem do tohoto stanoviska chtěla zařadit. Možná tedy ještě udělám nějaké pozměňovací návrhy, eh, abych tam zapracovala určité názory, které za to stojí, ale říkám, je tady omezení na jednu stránku ale pochopitelně pokud kolegové mají pozměňovací návrhy, samozřejmě můžete, můžete tam přidat některé aspekty, na které jsem třeba zapomněla. Ale připomínám, že ta lhůta je tedy už 2. února, je to změna. Nová lhůta je tedy 2. února kvůli uh, nutné době pro překlad a podobně. Je to zpráva z vlastní iniciativy, která pokrývá velice široké téma. Uh, a my tady na výboru LIBE bychom se skutečně měli soustředit na ty aspekty, které spadají do naší pravomoci. A já bych tedy poprosila kolegy, aby se toho drželi. A děkuji také stínovým zpravodajům a sekretariátu za pomoc. Tím bych tedy tu prezentaci ukončila. Děkuji. Děkuji, paní Keller. Nyní se zeptám, zase chce někdo vzít slovo. Takže jako první vidím, že se hlásí pan Michel. Prosím, máte slovo, pane Micheli. Děkuji. Myslím, že u takovéhoto tématu je třeba připomenout, že historie lidstva je v podstatě historií migrace. Nulové přistěhovalectví to prostě neexistuje, nikdy neexistovala, neexistovalo a nikdy existovat nebude. To je, eh, myslím, první věc, kterou je třeba připomenout. Někdy máme pocit, že přistěhovalectví je vždycky nějakým problémem, vždycky se to dramatizuje. Migrace je problém. Ne, migrace je prostě přirozený jev. To musím jakožto liberál říci hned úvodem. A já tedy myslím, že nějaká zastrašující eh, opatření nikdy neumožní eh, nebo nezabrání lidem, aby se pokusili jít někam, kde myslí, že se budou mít lépe. Což je celkem přirozené. Každý prostě hledá eh, osud, který bude alespoň trochu důstojný a to je, myslím, celkem přirozené a lidé na to mají nárok. V naší době myslím, eh, skutečně si musíme zamyslet nad otázkou migrace, protože všechny země jsou dotčeny pohyby obyvatelstva, ať už jsou zemí původu, zemí transitní, anebo zemí přijímající. Dnes na mezinárodní úrovni je více než 214 milionů migrantů. A s globalizací je skutečně třeba se zamyslet nad migračními politikami tak, aby byly spravedlivější a solidárnější, aby umožnili všem státům vlastně využít migračních toků pro svůj vlastní rozvoj, ale umožnit i přistěhovalcům, aby mohli žít důstojně. A proto potřebujeme přístup, který bude mnohem jaksi soustředěnější na tuto otázku, tak aby ten model byl prospěšný pro všechny. Je tedy třeba mnohem více investovat i do zemí původu, tak, abychom vytvořili možnosti vzniku pracovních míst, aby obyvatelé těchto zemí už necítili potřebu migrovat. Aby skutečně ta migrace byla jaksi promyšlenou volbou, investicí do svého osudu, do své budoucnosti. A v této souvislosti bych chtěl zmínit informační a správní středisko pro migranty, které vlastně informuje přistěhovalce o možnostech legální migrace, eh, umožňuje třeba i jazykové kurzy, informuje o rizicích nezákonného přistěhovalectví, umožňuje třeba Eh, poskytování mikroúvěrů a podobně. Takovéto středisko iniciovala komise se spoluprací Španělska a Francie, existuje eh, v Mali a jmenuje se SIŽEM. A pokud bychom mohli rozšířit existenci takovýchto center i do dalších zemí původu, odkud přicházejí migranti nebo to transitních zemí, tak by to bylo určitě velmi prospěšné. Takže ty strategie a akce musíme znásobit, abychom předcházeli konfliktům. Musím říci, že mám trochu pocit, a není to tedy nějaká kritika, ale mám trochu pocit, že když hovoříme o migraci, tak to stále příliš dramatizujeme. Přesto, že to je jev z povahy věci přirozený. Není to prostě dramatické nebo problematické, je to přirozený jev. A chtěla bych také dodat, že až příliš často se jakoby říká, že přistěhovalci nejsou tou nejlepší vrstvou společnosti. Ale právě často ti, co migrují, jsou vlastně ti nejlepší lepší ze svého národa. To jsou lidé prostě rozhodní, eh, lidé, kteří jsou ochotní vzít svůj osud eh, do vlastních rukou. A to říkám proto, eh, abych připomněl tuhle základní filozofii, že migrace je přirozený jev, že to není problém. I když je to tedy jaksi obtížné uřídit, ale chtěla jsem to tady připomenout. Děkuji. Paní Holmajer. V první řadě bych ráda kolegyni poděkovala za její práci, také za to, že o této otázce můžeme hovořit a že jsme také o ní již doposavat dosti obsáhle hovořili. Co se týče těch různých příčin, přistěhovalectví. Eh, jsem velmi ráda, že se zde o nich hovoří a to, jak jsem ji zmínila, velmi obsáhle, že byly trošičku rozšířeny. Já bych ráda zdůraznila to, že u organizovaného zločinu nejde pouze o to, jak organizovat nebo jak omezit jaksi přistěhovalectví, které vede k organizovanému zločinu. Já si myslím, že bychom měli hovořit také o boji proti organizovanému zločinu právě v tomto sektoru, protože to je právě ten problém a to je otázka, kterou se tady neustále opakovaně zabýváme. To znamená, že jde o přistěhovalectví, ale také o boj proti organizovanému zločinu. Já jsem se zabývala i jinými dokumenty souvisejícími s tímto uh, dokumentem. A chci říci, my se tady velmi často v podstatě zmiňujeme nebo hovoříme o tom, že se snažíme v podstatě zachránit nebo pomoci všem lidem, kteří se nachází v nebezpečné situaci. To znamená, že čelí jakýmkoliv problémům, ať už je to chudoba nebo eh, ka- přírodní katastrofa eh, či jiné. Tak eh, já si myslím, že velmi často hovoříme o těchto věcech velmi paušálně nebo obecně. My nemůžeme samozřejmě spasit všechny. My se musíme zaměřit na to, co je zrealizovatelné v rámci našich eh, možností. Musíme se uvědomit, eh, že my nejsme spasiteli celého světa, že my máme omezené možnosti a na to bychom neměli zapomínat. Thank you. Mr. Děkuji, pan Bronz. Jak asi bude očekávat, tak v této zprávě právě Není to moc, čím bych sympatizoval. Trošku mě tady um, zarazilo ten výraz nestabilita. Eh, v podstatě jsou takové dvě hlavní příčiny nestability. Jednak to jsou agresivní války ze strany západu, ale v mnoha případech eh, také eh, nepřímé působení eh, na, jako na Blízkém východě. Za druhé, globální kapitalismus v podstatě jedná s lidmi, jako by byly výrobní jednotky, stále se hledají levnější pracovní zdroje. A za druhé, země jsou povzbuzovány k tomu, aby se jaksi soustředili na hromadění peněz spíše než na vytváření udržitelných výrobků pro své vlastní potřeby ať už je migrace viděna jako přirozený proces, jak tady někdo říkal, anebo jako něco, čemu bychom měli zamezit, to, to hodnocení záleží na základní otázce a sice zda e, tedy výjimeční lidé jsou produkty výjimečných kultur, v nichž vlastně lidé z třetího světa se mohou hromadit na letištích a za několik hodin prostě dostat jenom kus papíru nebo za několik generací se stát Evropanem. Pokud toto přijmete, tak to všechno je velice logické. Pokud na druhé straně vidíte odlišné kultury, odlišné způsoby života jako výsledek eh, odlišnosti národů, tak pokud ten produkt třetího světa dovezete, tak eh, nebudete dovážet nové Evropany, ale budete prostě dovážet třetí svět do Evropy. Děkuji. Děkuji, pan Mulder. Very brief. Velmi stručná otázka, pane předsedo. Nevím, jestli jsem dobře porozuměl paní Keller. Možná tady bude odlišný názor na eh, eh, důvod migrace, ale z její angličtiny jsem slyšel nové slovo, to jsou vlastně klimatičtí migranti nebo migranti, kteří jak si migrují z důvodu klimatu. Mě by tedy zajímalo, jaká je definice takovéhoto pojmu. Dobrá. Paní Ernst. Děkuji. Přesně to se mi velmi líbilo. Byla jsem eh, velmi ráda, že se mm, paní Keller zaměřila i na eh, přistěhovalce nebo uprchlíky z důvodu klimatických změn, protože když se podíváte na příčiny útěku v posledních letech, tak ty se velmi změnily nebo řekněme i rozšířily. Velmi často to bývají přírodní katastrofy, nedostatek vody nebo dezertifikace nebo monokultury, to jsou všechno příčiny, které mohou způsobit, že lidé najednou nemají dostatek eh, potravin. To znamená, že příčiny migrace se vyvíjely v průběhu století a eh, v podstatě i z toho důvodu eh, přistěhovalecká politika čelí novým výzvám. Takže abych se chopila toho příkladu těch klimatických, Eh, přistěhovalců, tak to jsou v podstatě lidé, kteří se stěhují právě z důvodu klimatických změn. To znamená, že klimatické změny se staly příčinou migrace. A já si myslím, že to je přesně to, nad čím se musíme zamyslet, protože když hovoříme o té světové politice, tak nesmíme zapomínat také na rozvojovou politiku a na všechny aspekty, které v podstatě eh, migrace lidí ovlivňují. Musíme se také zamyslet nad tím, jakým způsobem právě těmto lidem pomoci a jakým způsobem je podpořit v jejich vývoji. Děkuji. Thank you. Děkuji, paní Fajon. Děkuji. Omlouvám se za drobné spoždění, takže neslyšela jsem začátek, ale eh, já tedy jsem stínová zpravodajka pro toto stanovisko. S Franciskou, s Franciskou jsme o tom několikrát diskutovali a spolu i s dalšími kolegy, kteří na tom pracují. Jak už tady říkal někdo z kolegů, musíme opravdu hluboce zvážit eh, imigrační politiku instabilita nebo nestabilita jako taková, to je velice široký termín. A myslím, že to nestačí, hovoříme-li pouze o e, přestěhovalectví z důvodu změn klimatu. E, já myslím, že dnes většina přistěhovalců se přesouvá především ze sociálních a ekonomických důvodů. Takže měli bychom zdůraznit e, ve svém stanovisku i tyto přistěhovalce, kteří přicházejí kvůli eh, vlastně přílišné chudobě, pocitu nespravedlnosti, kvůli tomu, že žijí v totalitním systému, mají třeba rasové, rasu, jsou rasově diskriminováni. A je také se, třeba se zmínit o integraci a začlenování těchto lidí do společnosti. To jsou tedy aspekty, které já bych chtěla ještě do toho stanoviska přidat. Eh, myslím, že paní Keller zcela oprávněně zmiňuje tyto migranty, kteří přicházejí kvůli změnám klimatu a domnívám se, že do budoucna eh, to bude ještě větší příliv eh, takovýchto lidí do evropských zemí. To je určitě dobrý přístup, ale neměli bychom zapomínat, že dnes máme přistěhovalce, kteří přicházejí do EU ze sociálních a ekonomických důvodů. A toto bych tedy já chtěla ve zprávě zdůraznit. Děkuji vám. Děkuji. Nikdo další se nehlásí. Takže paní Keller, zaznělo tady několik eh, konkrétních otázek, konkrétních bodů, které se určitě zaslouží váš komentář, takže máte slovo. Děkuji. Já rozhodně souhlasím s panem Michelem. Určitě se zmíním o tom, že to je prostě jev, který vždy existoval a který ostatně i přispěl k bohatství Evropy a i dalších regionů ve světě a také tam eh, zmíním, že je v zásadě nemožné úplně zastavit migrační toky jak bylo vidět s Frontexem, když byli na Kanárských ostrovech, tak prostě migranti se přesunuli na Maltu, když eh, teď vlastně se zase přesouvají do Řecka. Takže my můžeme ovlivnit směr, pohyb těch toků, ale e, zastavit e, je úplně, to je asi velmi nepravděpodobné. Souhlasím také s tím, že bychom se pozitivně zmínili o tom, že migrace je především problémem pro ty samotné přistěhovalce, protože někteří třeba nechtějí, e, jak si migrovat, ale pro mnoho, pro mnoho z nich je to prostě jediná cesta, jediná příležitost. A zmíním se tedy i pozitivněji o migraci. Uh, o tom, jak prostě zjednodušit situaci všech těch dotčených. Většina migrantů ve světě se vlastně nedostane eh, na hranice EU. Jsou třeba v Pakistánu, v Sýrii, v jiných oblastech a jenom omezený počet se dostane k nám do Evropské unie pokud jde o ta informační centra, to zaznělo na jednání eh, stínových zpravodajů, byla trochu, eh, bylo to trochu obětí toho, že ten prostor eh, pro ten text je omezen. Pokud máte nějaké konkrétní formulace k navržení, tak samozřejmě dejte to do pozměňovacího návrhu. Definice těch klimatických přistěhovalců Eh, já myslím, že to je celá, zcela jasné. To jsou prostě lidé, kteří migrují, protože eh, prostě třeba dopady eh, klimatických změn jsou takové, že se rozšiřuje poušť, je nedostatek vody a podobně. A ten samozřejmě je pak otázka, co, co je příčina zda tedy první bylo odlesňování nebo rozšiřování pouště a podobně, ale myslím, že tady na výboru je eh, hodně lidí, kteří si uvědomují, že tento problém se rozšiřuje a podle odhadů 50% vnitřně vysídlených lidí se přesouvají právě kvůli klimatickým změnám nebo eh, jiným ekologickým důvodům. Takže to je určitě důvod, který bude sehrávat eh, velkou roli. Třeba v Bangladeši je mnoho takovýchto migrantů, kteří tedy migrují v důsledku klimatických změn a bude to určitě pokračovat s dalšími klimatickými změnami. Pak jsem se tady pokusila zmínit o sociálních a ekonomických důvodech. Já jsem neměla čas a prostor pro to, abych se zabývala otázkou integrace a dalších důvodů migrace. V podstatě Eh, úmyslně jsem vyněla to, co můžeme dělat v třetích eh, zemích, protože myslím si, že to spíše spadá do kompetence výboru AFET a e DV. A snažila jsem se tedy zaměřit hlavně na to, co eh, můžeme dělat v rámci našeho, našich hranic, ale samozřejmě diskriminace. To je důležitá věc, ale prostě už tady na ní nezbyl prostor. Takže to je zhruba Vše, co zaznělo v otázkách a komentářích, samozřejmě se budu těšit na vaše pozměňovací návrhy. Připomínám, lhuta je 2. února a těším se tedy na vaše příspěvky. Děkuji. Thank you, Mrs. Keller. Já děkuji vám, paní Keller. Takže nikdo žádné další připomínky nemá. Ještě jednou připomínám, že hlasovat by se mělo 28. a lhůta pro podání pozměňovacích návrhů vyprší 2. února. Dobře, dalším bodem našeho pořadu jednání je devítka, plně uplatňování ustanovení šengenského AKI v Bulharské republice a v Rumunsku. Máme zde našeho kolegu Carlose Coelia, který je zpravodajem, ale dovolte, abych nejprve připomenul, abych uvedl tuto diskuzi. V dopise z 12. listopadu 2010 Rada odložila návrh e, rozhodnutí o plném uplatňování šengenského AKI v Bulharské republice a v Rumunsku Eh, předala ji eh, ke stanovisku Evropskému parlamentu. 16. prosince Libe, výbor Libe žádal radu, aby dostal přístup k těm závěrečným zprávám eh, ohledně naplňování AKI a k doporučení, která byla učiněna těmto dvěma členským státům. Tyto Eh, fakt, eh, tyto věci se eh, nám jeví jako naprosto nutné, aby bylo možno uzavřít celý, celé řízení co nejdříve, aby tedy parlament mohl schválit své stanovisko před, nebo na únorové plenárce. Ještě dřív, než dám slovo panu poslanci Koeliu, Koeliovi, eh, tak se návrhem zprávy eh, máme zabývat 3. února. Poté je velmi krátká lhůta pro podání pozměňovacích návrhů a zpráva by měla být 14. Eh, února na mimořádném zasedání výboru LIBE ve Štrasburku přijata naším výborem. Teď tedy dáme slovo našemu zpravodajovi, panu Koeliovi, a pak e, otevřu diskuzi. Možná, že se do rozpravy také připojí zástupci rady a komise, kteří jsou přítomní v sále. Prosím. si Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád přítomným omluvil za to, že možná nebudu dostatečně diplomatický, ale za to budu velmi jasný. V první řadě chci hovořit o respektu vůči Evropskému parlamentu. Budu hovořit také o tom, co se děje a o tom, co je třeba učinit. Co se týče toho prvního bodu, respektu vůči parlamentu, tak rád bych připomněl to, co právě zmínil pan předseda. Rada v listopadu roku 2010 si vyžádala naše stanovisko. Já jsem byl určen jako zpravodaj a 16. prosince jsme si vyžádali dokumenty. A budu hovořit velmi jasně. Naší politickou vůlí je, aby Bulharsko a Rumunsko se začlenili do šengenského prostoru to je jaksi ta mm, přirozená tendence, kterou máme vůči těmto státům od té chvíle, co se staly členy Evropské unie. Nicméně, aby se mohly stát součástí šengenského prostoru, musí být splněny určité bezpečnostní podmínky. V souladu s platnými pravidly není to Evropský parlament ten orgán, který má provést toto hodnocení. Je to jeden orgán Evropské rady. Jsou to dokumenty, které musí Evropský parlament obdržet. Nicméně my nemůžeme eh, provést žádné pozitivní či negativní hodnocení, dokud nebudeme mít eh, k dispozici příslušné dokumenty. Pane předsedo, Právě jsem řekl, že 16. prosince jsme si tyto dokumenty od rady vyžádali a do dnešního dne jsme od rady nedostali žádnou odpověď. A já to opakuji, do této chvíle nemáme žádnou odpověď od Evropské rady. Dostali jsme určitou odpověď skrze jaksi různé kanály, z této odpovědi vyplývá, že tyto dokumenty Evropský parlament k dispozici nedostane. Budou to dokumenty, které budou v uzavřené místnosti v Evropské radě. A pokud by někdo z parlamentu tyto dokumenty chtěl vidět, tak musí jít do této uzavřené místnosti v radě ale když se hovoří o tom někdo z Evropského parlamentu, tak je to jenom předseda, zpravodaj anebo koordinátoři politických frakcí. Ale například stínoví zpravodajové nebudou tu možnost mít, nebudou ji mít ani členové tohoto výboru ti nebo vy, kteří budete poté o celém v tomto tématu hlasovat. To znamená, že všichni tito lidé, které jsem právě vyjmenoval, nebudou mít k těmto dokumentům přístup. A pane předsedo, já to považuji za naprosto, ale opravdu naprosto nepřijatelné. Tady nejde vůbec o žádný osobní problém, který bych mohl mít já jako zpravodaj. Je to problém Evropského parlamentu. To znamená, že to již není pouze můj osobní problém, ale je to problém nás všech, pane předsedo. A nebo vůbec je to možná i problém předsedy tohoto parlamentu. Já jsem obdržel informaci, podle níž velvyslanec Rumunska je velmi nespokojený se současnou situací a také to, že chtěl eh, v podstatě tyto eh, dokumenty vůbec mm, jaksi oddálit nebo v podstatě nedát k dispozici. A teď si představte, že v podstatě v tuto chvíli kvůli té neflexibilitě Evropské rady to musí být sám velvyslanec, který zasahuje, který si v podstatě vyžádá aby bezpečnostní míra těchto dokumentů byla snížena tak, aby byly dány k dispozici eh, všem, kteří k nim mají mít přístup. tomto smyslu bych velmi rád poděkoval Emiliu Kapitanovi za to, že vůbec se, že vynaložil tolik snahy pro to, aby k těmto dokumentům vůbec někdo z nás měl přístup. Tyto dokumenty, o kterých eh, hovořím, jsou dokumenty, o kterých ještě nebylo hlasováno. To znamená, že mm, možná ještě nejde o tu závěrečnou verzi, nebo možná, že to budou dokumenty, o kterých se budou hlas, bude hlasovat 28. ledna. Nicméně nemáme žádné potvrzení o tom, že to je ta závěrečná verze dokumentů, o kterých se bude hlasovat v radě. Takže v první řadě, pane předsedo, je třeba respektovat Evropský parlament. Za druhé, co se děje, jaká je současná situace? V souvislosti s obsahem pokud tedy zohledníme všechny, zohledníme všechny informace, které jsme získali touto již popsanou cestou, Vypadá to tak, že s ohledem na Rumunsko by neměl být žádný problém. Ehm, možná, že budou nějaké menší technické problémy týkající se šengenského systému a poté také evropského zatykače, ale to jsou tedy problémy technického rázu. Nicméně existují jasné problémy s ohledem na Bulharsko a ty se týkají hlavně bulharsko-turecké hranice. Uh, Bulharští úředníci se snaží tyto problémy vyřešit a snaží se je řešit co nejrychleji. Kromě toho, německý a francouzský ministr napsali dopis, který jistě všichni znáte. Podle něhož nebo z něhož vyplývá, že existují určité problémy, určité problémy v boji s korupcí, které by mohly vést k tomu, že vývoj eh, tohoto dokumentu nebo tohoto přijetí by mohl být negativní. My jako parlament jsme v situaci, kdy nás někdo požádal o to, abychom vypracovali naše stanovisko, abychom se k tomuto tématu vyjádřili. A my jsme v situaci, kdy chceme toto stanovisko vypracovat, ale pouze za předpokladu, že budeme mít k dispozici všechny potřebné informace. To znamená, jak budeme jednat, nebo jak bychom měli jednat. Dle mého názoru si myslím, že my jako Evropský parlament si musíme vyžádat přístup k těmto dokumentům. To musí být náš výchozí bod. A co by se mohlo stát? Myslím si, že by se mohly stát dvě věci. V první řadě by se mohlo stát, že ty dokumenty nedostaneme nebo nedostaneme je v blízké budoucnosti. Rada má problémy s přijímáním eh, rozhodnutí, protože chci připomenout, že tady jde o jednohlasné přijetí, které je potřebné. A ten problém, který, kterému jak si čelili v radě, spočívá v tom, že rada nemůže přijmout rozhodnutí, dokud neobdrží stanovisko Evropského parlamentu. A tady by mohli využívat nás jako záminku. A já si myslím, že ve chvíli, kdy bude docházet eh, k prodlužování, k odkládání tohoto eh, rozhodnutí, no tak to budou házet na nás, ale my nemůžeme se k tomuto tématu vyjádřit, pokud nebudeme mít k dispozici všechny potřebné informace. A proto já bych navrhoval, aby naším, nebo na, aby v našem stanovisku bylo napsáno, že nejsme schopni vydat žádné stanovisko, jelikož s námi bylo jednáno takovým způsobem, jakým s námi bylo jednáno. To znamená, že jsme neměli přístup k potřebným dokumentům. To znamená, že v tom našem stanovisku musí stát, že nemůžeme vydat žádné stanovisko, jelikož jsme neměli k dispozici nepotřebné dokumenty. To znamená, že Evropský parlament si jednoduše nevezme na triko vydání stanoviska, které nemohlo být správně vypracováno. A co se stane ve chvíli, kdy tyto dokumenty nebo zprávy obdržíme? Možná, že v těchto zprávách najdeme informace, podle nichž budeme moci se rozhodnout, že tyto státy nemají vůbec žádný problém pro vstoupení do šengenské eh, zóny. Druhá možnost. Zprávy budou tvrdit, že ani jeden ze dvou států se nemohou stát součástí šengenského prostoru. A my se potom budeme muset k tomu vyjádřit, budeme muset vydat nějaké politické prohlášení, v němž bude napsáno tedy, co je třeba učinit pro to, aby se situace zlepšila, anebo eh, vydáme stanovisko, v němž bude stát, že za stávající situace tedy oba dva státy se nemůžou stát součástí šengenské zóny. A třetí možnost je, že ze zpráv vyplyne, že jeden eh, z těchto států se může stát členem a druhý ne. To znamená, to, co budeme muset učinit, bude předběžná nebo dočas, eh, nějaké dočasné hodnocení. To znamená, pokud eh, to, to bude záležet na tom, zdali se bude jednat o otázku, která bude vyžadovat jaksi dlouhou dobu na vyřešení, anebo zdali to bude problém, který bude eh, relativně eh, rychle řešitelný. Ve chvíli, kdy půjde o jaksi dlouhodobě řešitelný problém, tak tady jsme vlastně v situaci, kdy jeden stát by mohl, se, by se mohl stát členem, ale bude to ještě nějakou dobu trvat. A tady, se, tady musíme dát pozor, aby jaksi toto odložení nevedlo k dalším problémům na hranici mezi těmito státy. Já se omlouvám, že jsem nakonec tady hovořil trošičku déle, nicméně doufám, že jsem byl eh, co nejjasnější. Nemyslím si, že to, co jsem právě řekl, by mohlo vést k nějakému jinému výkladu, takže doufám, že to tedy bylo co nejjasnější a nejpřesnější. Děkuji, pane Kolelo, za vysvětlení vašeho stanoviska, stanoviska zpravodaje v tomto vysoce významném tématu chci vám připomenout, že jako předseda tohoto výboru jsem také zdůraznil význam toho, e, co jste teď tady řekl, to znamená význam toho, abychom měli plný přístup ke všem relevantním dokumentům, které se vztahují k vyhodnocení Eh, toho, zda oba státy, Rumunsko a Bulharsko, splnili všechna aky a mohou se stát členy šengenského prostoru. V každém svém projevu, v každé svém setkání, které jsem měl s představiteli komise i rady, jsem toto opakovaně zdůrazňoval. Konkrétně eh, při prezentaci programu eh, tohoto stávajícího předsednictví, maďarského předsednictví eh, jsem měl možnost hovořit se stálým velvyslancem eh, bulharského stáleho zastoupení a také na radě ministrů, eh, neformální radě ministrů vnitra a spravedlnosti, která se konala v Budapešti velmi nedávno. Takže takto jsem E, učinil opakovaně a jde o věc principiální. Nejde o tento konkrétní případ. Jde o to si uvědomit, že Lisabonská smlouva je plně e, účinná a platná a že tento parlament má plné právo mít úplný přístup ke všem dokumentům, které mohou naše e, rozhodování ovlivnit. Nejde o to, aby tady byl přístup in camera pro určité vybrané členy výboru, ale jde o to, aby všichni členové výboru si mohli učinit úsudek při plné znalosti všech relevantních údajů. To říkám jednoznačně. A pak chci ještě dodat, že Každý dopis, který byl zaslán sekretariátem, každý krok, který učinil sekretariát výboru Libe, byl s podpisem eh, předsedy výboru, protože jsme od samého počátku velmi dobře tuto situaci vyhodnotili a eh, uvědomili jsme si, že tady eh, je to věc principiální a zásada loajální spolupráce musí být naplňována určitým konkrétním obsahem, protože instituce se musí být schopny na sebe spolehnout, musí si pomáhat, rada s parlamentem, parlament s radou, parlament s komisí a tak dále, protože jsme více e, člený e, orgán. A teď tedy Eh, jak jsem řekl, můžeme také vyslechnout komisi a radu. Pokud eh, se přihlásí do diskuze, nejprve tady máme naše přihlášené poslankyně a poslance, eh, takže paní Veder, děkuji pane předsedo a děkuji vám za to, že jste se tak angažoval jako předseda tohoto výboru, aby poslankyně a poslanci tohoto výboru mohli plně vykonávat svou práci, protože se zdá, že v radě a tady pan Coelho předeslal, že není e, příliš velkým diplomatem, tak já v tom budu pokračovat. Zdá se, že totiž v radě se e, stalo pravidlem zabraňovat e, Evropskému parlamentu plnit své úkoly tak, jak je stanovuje smlouva. Přestože je celý proces procesem spolurozhodování. Jedná se o stanovisko, které máme předložit radě. Může to být i spolurozhodování a my máme předložit určitou zprávu. A rada se tady objeví s nějakými eh, driáčnickými podmínkami, to je skutečně a opravdu snaha nám zamezit v výkonu naší práce. E, pokud si ovšem rada nemyslí, že jsme tady proto, abychom e, nakupovali a chodili na kávu, to ne. My jsme tady proto, abychom e, pracovali, běháme z jednoho zasedání na druhé a máme svoji odpovědnost. Zároveň musím říci, že v tuto chvíli je to poprvé, kdy jsme v situaci, kdy máme určitý časový harmonogram a máme pracovat s určitými scénáři. Co kdyby a tak. To je přece nemyslitelné. To je neuvěřitelné, to je naprosto nepřijatelné a naprosto neuvěřitelné. To je nad rámec toho, co si člověk vůbec dovede představit, co si ta rada představuje, že my tady máme dělat. Až eh, vlastně Dlouhou dobu jsem se snažila sama sebe přesvědčit, že toto je situace, která se prostě netýká toto specifického dosie, že se jedná prostě o to, že rada a komise prostě určité věci nechápe, že nechápou, že parlament s nimi je vlastně na stejné úrovni v této Evropské unii. Nicméně, poté, co jsem také viděla tu politickou dimenzi celé věci, ty poslední dopisy zaslané radě, řadě tak mám takový pocit, že tady žiju v jakémsi konspiračním prostředí a kladu si otázku, zdali eh, rada eh, vlastně tady nemá určitou strategii zamezovat eh, přístupu parlamentu k těm dokumentům proto, aby parlamentu zamezila vydat své stanovisko, které by třeba mohlo být pozitivní k té celé problematice, nevím. Jak jsem řekla minulý týden, myslím si, že toto je téma, které musíme vyřešit řešit na institucionální úrovni. Zítra na jednání koordinátorů přijdu s tímto formálním požadavkem a požádám předsedu Buska, aby e, napsal dopis e, předsedovi Evropské rady a aby se tady nastavila nějaká normální e, spolupráce, normální poměry. V tuto chvíli mi to připadá skutečně vysoce nepřípustné, aby dva vysocí úředníci, generální eh, tajemníci rady a parlamentu se o tyto věci starali a já jako volená zástupkyně lidu musím eh, vlastně poslouchat příkazy eh, úředníka rady. To je zase něco, co musí být vyřešeno a proto si myslím, že nastal čas, aby předseda Buzek napsal radě dopis a maďarské předsednictví rady musí přijít s pozitivní a korektní odpovědí na celé tohle Eh, na celý tenhle problém. A co udělat s tím tématem, s tím, co leží teď na stole, skutečně nevím. Já jako stínová zpravodajka nemám přístup k těm dokumentům, ale mám k ním přístup jako koordinátorka. A co moji kolegové a kolegyně, které budeme žádat, aby přišli a hlasovali o této zprávě, kdo jsme v tomto parlamentu, co pak tady měníme naprosto zásadně pravidla a celou smlouvu. Ne, opravdu si myslím, že nadešel čas tento problém vyřešit a to je to, co k té věci mohu říct teď a tady. Určitě budeme těsně spolupracovat s panem Koeliem na celé zprávě. Děkuji. Goes to Mr. Ensiu. Pan Ensiu na řadě. Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj za eh, socialisty demokraty bych také s dovolením krátce vystoupil. Nejprve chci poděkovat panu Koeliovi, zpravodajovi. Poděkovat mu za velice přesnou analýzu, kterou tady provedl a která se vztahuje ke stávající situaci kolem zprávy a situace obecně. E, bylo by, myslím, dobré, kdyby pan Koelio svolal naléhavé setkání se stínovými zpravodaji, abychom tady definovali napříč politickým spektrem, spektrem nějakou společnou strategii. My zde v Evropském parlamentu jsme první, kteří musí respektovat eh, komunitární legislativu a nemáme tady eh, vůbec možnost eh, a právo hledat nějaké motivace a důvody, proč tak učinit tady ta eh, otázka šengenského prostoru pro Bulharsko a Rumunsko, to je prostě i právní odpovědnost. To nezávisí na nějaké vůli či nevůli daných států. Je to povinnost a odpovědnost eh, pro obě země a rozhodnutí bude po konzultaci s Evropským parlamentem na hlasování členských států, které musí být jednomyslné. A toto rozhodnutí musí spočívat na doporučeních hodnotící skupiny. Tato tato pracovní skupina musí zhodnotit velice přesně situaci v obou státech. Podle informací, které máme k dispozici, e, to znamená informace, které jsme získali e, bokem, e, tak Rumunsko všechny podmínky splnilo a co do Bulharska, tak tam je stále ještě malý problém. Jak víte, až do posud rada nám odpírá právo se podívat na ty hodnotící zprávy. Nicméně jako pan předseda, jak pan předseda, tak pan zpravodaj se v, toto, v tomto angažovali a my se budeme snažit vyvíjet maximální eh, tlak na radu, abych nám dala k dispozici dokumenty, eh, které potřebujeme. Abych byl naprosto eh, přesný, je to především politická záležitost. Pak je tady otázka oficiálního stanoviska francouzské vlády, které podpořilo Německo a v podstatě jde o odpor vůči tomu, tomu, aby se Bulharsko a Rumunsko v tuto chvíli stali členy šengenského spok, e, prostoru a francouzi argumentují určitým e, údajným nebezpečím, které by to představovalo pro další členské země šengenského e, prostoru. A to je naprosto chybné. Eh, Bulharsko a Rumunsko ostatně už teď mají eh, přístup k tomu informačnímu systému SIS-2, což eh, podle francouzů představuje nebezpečí, kdyby tomu tak mělo být, ale ono už je to realitou. Pak je tady další věc, bulharská vláda zatím nesplnila naprosto eh, plně všechny, eh, všechna kritéria v oblasti eh, integrace Romů například a tak dále, ale to je zase uměle vytvořený problém, protože to nemá co dočinění s přistoupením, s podmínkami přístupu do šengenského prostoru. Ty podmínky jsou zcela jasné, byly již radou vyhodnoceny jejich plnění bylo vyhodnoceno. Naším úkolem je teď, abychom mohli dosvědčit, že ta hodnocení proběhla korektně a správně. Další podmínky, to už by bylo nepřijatelné a nelegitimní. Stanovisko Francie a e, Německa jsou spíš, je spíš motivováno napětím mezi e, postoji této, e, těchto dvou vlád a rumunské vlády. Nemyslím si, že by eh, tady eh, se v tomto mělo nějak eh, postupovat dál. Tady se v podstatě jedná o bilaterální záležitosti, které stojí opravdu jako překážka. Evropský parlament a jeho volení členové musí prosazovat práva evropských občanů a pravidla. A ta jsou jasná. Parlament musí dát své stanovisko k přistoupení těchto dvou eh, zemí a může se opřít výhradně a pouze o hodnotící zprávu. Takže tady je navrženo určité eh, řešení, vyžádat si okamžitý přístup k těm dvěma zprávám, to je to nejlepší, co můžeme udělat a to nám umožní přijmout rozhodnutí, které bude spočívat pouze na právních argumentech. Děkujeme, pane kolego, na řadě je paní Gons. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat panu Koaliovi za jeho zprávu. Myslím si, že byl v podstatě velmi diplomatický. Je naprosto nepřípustné, abychom neměli e, právo nahlédnout do těchto dokumentů a aby parlament musel hlasovat, aniž by měl skutečně povědomí, o čem hlasuje a k tomu o tak citlo, politicky citlivé otázce. Co se týče E, přístupu Maďarska k šengenskému prostoru, tak já jsem to sledovala velice těsně a myslím si, že to je pro občany ještě mnohem důležitější možná než přistoupení k Evropské unii, protože to má pro e, každodenní život občanů mnohem jasnější a konkrétnější dopad než přistoupení k unii. A já myslím, že všichni velmi bedlivě sledují, zda Evropská unie e, měří všem členským státům stejným metrem a zda tady existuje existuje rovné zacházení. Víme to již velice dlouho. Je to velmi, velmi významné pro eh, občany eh, těchto států. Je pro ně velmi významné eh, vědět, zdali občané podporují přistoupení k šengenskému prostoru a k Evropské unii. Takže já chci říct, že rumunští a bulharští občané O ty tady jde, jestli chtějí přistoupit k šengenskému prostoru. Nemůžeme o tom hovořit tady na úrovni našeho výboru. A dokumentum o valóban. Musí e, se stát aktivním předseda Buzek, musí jasně žádat, abychom měli přístup k těmto dokumentům, abychom se vyhnuli problémům, e, které teď existují. Paní Sommer? Sommer. Děkuji, pane předsedo. Já bych také samozřejmě panu kolegovi Kojeďovi ráda poděkovala. Myslím si, že někdy je důležité, abychom byli nediplomatičtí. My nejsme diplomata, my jsme politikové. E, já vím, že určitý jaksi styl projevu a politická kultura je v různých státech jiná. Ale je pravda, že minimálně v oblasti, ze které já pocházím, se hovoří hlavně o tom, že je třeba důležité, aby člověk hovořil jasně. A ve chvíli, kdy hovoříte jasně, tak je vám také rozuměno. Já musím říct, že to je opravdu nestydatost. Je naprosto neuvěřitelné, že nám někdo zabraňuje v přístupu k dokumentům. A nejenom to, ale že nám potom nabízí vlastně to, abychom se tady na ně podívali, a pouze, ale pouze v uzavřené místnosti, a to ani ne v této budově, ale e, v radě. Já si myslím, že to je naprosto nepřijatelné. E, já jsem eh, jak si tady ne žádným nováčkem, já se legislativní práci věnuji již více jak deset let. A musím říct, že teď s tou Lisabonskou smlouvou a s tím, jak se eh, pracuje v tomto výboru, protože tady v tomto výboru já jsem eh, nová, tak musím říci, že ty postupy, které jsou nastavené tady a to, jak je s námi zacházeno, to je naprosto nepřijatelné. My jsme zástupci evropských občanů, my je zastupujeme, jsme jejich představiteli a proto musíme být také respektováni ve chvíli, kdy máme být legitimními představiteli, tak musíme mít přístup k důležitým dokumentům nebo k dokumentům, na níž máme zakládat naše rozhodnutí. Ve chvíli, kdy nám je zab zabraňováno tyto e, dokumenty vidět, no tak samozřejmě e, to vede k tomu, že všichni máme to podezření, že něco asi není v pořádku. Určitě to ve všech z vás vzbuzuje to podezření, že někdo něco před námi schovává. A to jsou přesně ty stejné strachy, kterým také čelí naše obyvatelstvo. Ve chvíli, kdy vy nemluvíte jasně, ve chvíli, kdy nepodáváte dostatečně informace, očkovací, no tak lidé mají strach. A jak, se, jak chcete proti tomu nějakým způsobem postavit? Jak chcete, aby lidé přijímali nějaká rozhodnutí ve chvíli, kdy nemají na čem toto rozhodnutí založit? E, nebo když já e, přijdu domů a někdo se mě zeptá, jak tady rozhodujeme, tak co já mám říct, že zpravodaj nemá vůbec přístup k dokumentům? E, to je, to je naprosto nemyslitelné. Samozřejmě občas eh, by si někdo myslel, že jen tady někoho slepě následujeme, ale tak to nefungujeme. Eh, tak to tady nefunguje. My nemůžeme vydávat stanovisko, aniž bychom předtím prostudovali příslušné dokumenty, anebo budeme vydávat stanovisko, v němž se vyjádříme tím způsobem, že žádné stanovisko nevydáváme, nebo že s, touto, s tímto rozhodnutím nesouhlasíme, protože to je jediný způsob, jak se k tomu postavit. A možná, že právě v tomto případě bychom se opravdu mohli zamyslet nad e, záporným rozhodnutím, nad záporným stanoviskem, protože ve chvíli, kdy někdo s námi takto jedná, tak my můžeme na to reagovat pouze tímto způsobem. Prostě ne. E, vypadá to tak, že rada nechce, abychom tyto dokumenty viděli. Chovali se tak už za belgického předsednictví. A proto já navrhuji, aby naše stanovisko bylo záporné, v případě, že nám nebude okamžitě eh, zajištěn přístup k těmto dokumentům. To je také to, co já předám německým občanům. Ernst. Děkuji, na řadě je paní Ernst. Děkuji. V první řadě bych samozřejmě ráda poděkovala panu zpravodaji. Já jsem stínovou zpravodajkou a souhlasím s panem zpravodajem. Jsem velmi ráda, že tady hovoříme velmi jasně. Eh, já si myslím, že být diplomatickým není špatné, ale je třeba v první řadě hovořit jasně, protože bez jasnosti to dlouhodobě jednoduše nepůjde. Já mám eh, několik otázek. Na základě jakého jednacího řádu eh, se můžou dít takové věci, jako se právě dějí. To znamená, že někdo řekne, že tak k těmto dokumentům má přístup jenom ten, nebo jenom tamten. Na základě jakého jednacího řádu? opravdu se to děje. A poté se ptám, co před námi tají proč nám to nechtějí ukázat, proč nemůžeme eh, ty dokumenty vidět. Ta otázka je jednoduše, proč, jak je to možné. A poté, jak je to možné, že, ra, eh, že rada vlastně přispívá k vytváření takové, takové atmosféry nedůvěry. Proč to dělají? dále. Chci říci, že v německých médiích, dokonce i v těch nej, na té nejnižší úrovni, to znamená na té místní úrovni, se hovoří o tom, co bude s Bulharskem a jeho přístupem do šengenského prostoru. To znamená, že já, ať eh, čtu jakékoliv noviny, ať jsou to místní nebo celo, um, celorepublikové, eh, tak eh, čtu to stejné. Co bude s Bulharskem? Eh, že Francie, Německo je proti, že Česká republika si to ještě eh, rozmýšlí. To znamená, že lidé se ptají, lidé se ptají, lidé mají také určité obavy a ty obavy my musíme zohledňovat a musíme je brát vážně. A já, když se mě lidé ptají, tak jim nemohu odpovědět. A všechny tyto spekulace probíhají také v neprospěch k neprospěchu těchto dvou zemí. To znamená, že my poškozujeme imič těchto dvou států a já vůbec nechápu, jak si to tyto státy mohou nechat líbit. Také se připojí k tomu, co říkala paní Weber a také k tomu, co říkal předseda našeho výboru. Myslím si, stejně jako říkala paní Weber, že musíme se vyjádřit naprosto jasně, musíme to také říct panu Buskovi, musíme vyžadovat eh, legální zákonnou cestu postupu a Eh, já si myslím, že ve chvíli, kdybychom vydali tady nějaké negativní stanovisko, tak by to nebylo to nejlepší řešení, protože jsem si jistá, že by reakce Rumunska a Bulharska na to nebyla jistě nejpříjemnější nebo nejlehčí. Ludford. Paní Ludford. Děkuji, pane předsedo. Já naprosto souhlasím s tím, co tady kolegyně a kolegové řekli o postupu a o nedostatku práv volených poslanců k, eh, ohledně přístupu a naprosto souhlasím eh, s zpravodajem a s koordinátorkou. Jsme v netolerovatelné situaci. Chci ještě jednu věc dodat a kež bych eh, se mýlila. Tyto zprávy o Bulharsku a Rumunsku e, by tedy měly být zpracovány podle právní situace, která existuje. To znamená, že oni mohou pokrývat pouze ty záležitosti, které jsou upraveny e, právem e, v rámci předvstupního šengenského hodnotícího procesu. Ale paralelně probíhá eh, také mechanismus spolupráce a eh, kontroly. A tady neexistuje právní eh, vztah mezi těmito dvěma věcmi a proto Rada a parlament se musí držet právního rámce eh, tohoto procesu. Nicméně se mi zdá velmi podivné, že tady mezi těmito dvěma jevy či procesy není eh, nějaký vztah. A teď pozor, abych nebyla špatně pochopena. Ne jenom co se týče Bulharska a Rumunska. Jako kdybychom chodili tady s eh, záklopkami na očích. Ať už jde o Schengen, ať si přeji něco či nepřeji, zdá se mi zvláštní, že můžeme hovořit hovořit o tom, že by tady měly existovat skutečné eh, kontroly na hranicích, prosazování práva a přístup eh, k eh, databázím a co taková otázka, jako je justice, obavy z, kompro, z nějakého korupce a potírání organizovaného zločinu, Skutečnost je taková, že toto je ta právní situace. Já si myslím, že to jenom trošičku eh, zase víc ukazuje, jak zvláštní situace panuje uvnitř Evropské unie, kde je všechno rozškatulkované do oddělených eh, zásuvek a přitom eh, přece některé ty věci jsou propojené. Eh, nevím, jestli to je to, na co narážel eh, pan kolega Coelho, když ve své zprávě mluví o potřebě nového hodnoticího systému, který by byl jednoduchý, účinný a transparentní a který by umožnil, aby tedy šengenský prostor eh, byl skutečným prostorem pro volný pohyb. Takže já si myslím, že on jde přesně tímto směrem a že, bychom, a že to takto navrhuje. A my bychom měli znovu promyslet, eh, co všechny ty monitorovací procesy, eh, inspekce a tak dále představují a že jsou zapotřebí v celé řadě oblastí, které spadají pod Evropskou unii. Máme Lisabonskou smlouvu, ale stále tady ještě převládá e, určité zastaralé myšlení. Prostě nebudeme se hodnotit jako členské státy mezi sebou. Je to taková ta diplomatická mentalita, ale to prostě není dost dobré. Teď, když se vrátíme do současnosti, tak prostě Rumunsko a Bulharsko mají právo na to, aby byli hodnoceni, co se Schengenu týká, eh, pro, podle těch mechanismů hodnotících, které eh, prostě jsou nastanoveny a eh, kam nepatří vlastně spolupráce a verifikace, i když se nám to může zdát zvláštní. Děkuji Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Koaljovi za prezentaci, kterou tady učinil. Chci také poděkovat za to, že e, bylo vlastně nalezeno řešení pro e, každý e, z těch scénářů, které byly předloženy, pro každou z těch situací. Zároveň chci také poděkovat kolegům. Souhlasím. Přistoupení do šengenského prostoru by nemělo, nemělo být umožněno jinak než na základě zpráv, těch hodnotících zpráv a stanovisko, které eh, tady eh, Evropský parlament předloží, bude zásadní pro eh, členské země. Podle rozhodnutí z 22. ledna, jak vyplývá ze závěru skupiny pana Šavala, tak si myslím, že bude prostě zapotřebí jít cestou jedné z těch variant, které byly navrženy. A souhlasím s myšlenkou, že třetího by měla být předložena zpráva a pak na mimořádném zasedání našeho výboru 14. února bychom předložili pozměňovací návrhy a následně předložili zprávu na plenárním zasedání. To nám umožní roz, přijmout rozhodnutí, které bude spočívat, opakuji, na závěrech pracovní skupiny pana Ševala. A teď k přístupu k dokumentům. Naprosto s vámi souhlasím. Musíme mít tento přístup zajištěn, abychom mohli hlasovat při plné znalosti věci. E, Rumunsko a Bulharsko během rady požádali, aby dokumenty již nebyly důvěrné, právě proto, aby bylo možno překonat tento administrativní problém. A já e, chci říct, že to, co tady navrzují, navrhují kolegové, by mělo být realizováno v co nejkratší době, abychom měli k dispozici nutné informace a mohli rozhodnout. Nechtěl bych, aby přistoupení těchto dvou států do šengenského eh, prostoru bylo odmítnuto z čistě administrativních důvodů. Obyvatelé těch dvou zemí by to nepochopili, proč by neměli mít právo na volný pohyb Eh, proč by neměli mít právo překračovat hranice jenom proto, že tady prostě eh, došlo k nějakému sporu eh, mezi dvěma evropskými institucemi. Takže opakuji, tento problém je třeba rychle vyřešit a pokud ne e, přistoupíme k kompromisu, tak budeme muset věci rozhodnout co nejdříve poté. Rumunsko a Bulharsko požádali o odtajnění těch dokumentů, abychom k ním měli přístup co nejdříve. Opakuj. Teď je na řadě paní Stanoka. Ještě, ještě paní. Děkuji, pane předsedo jsem patrně jednou z posledních, eh, kteří eh, tady dostali slovo, přestože jsem stínovou zpravodajkou za zelené. Předseda eh, přerušuje řečníka, obávám se, že nejste jedna z posledních ale teď mám příležitost paní Stanoka eh, alespoň eh, připomenout, že by bylo dobré, kdybychom se sami omezovali v, té, eh, v těch hůtách a kdybychom se opravdu drželi vymezeného tématu, protože máme před sebou ještě další téma. Paní Stanoka. Většinou stínoví zpravodajové hovoří jako první. Dobře, no já chci říct, že mám ale teď vlastně výhodu, protože mohu tady vlastně říci, že Eh, jsme v podstatě jednomyslní, když jsem tady všechny vyslechla. Jsme jednomyslní v této situaci, která je zcela výjimečná a to si myslím, že je přesně opak toho, co eh, rada zamýšlela a v co doufala ze strany parlamentu. Teď si prostě eh, uvědomujeme, že je třeba uskutečnit to, co náš zpravodaj navrhuje. E, ta, ten návrh je jasný, ten návrh je radikální a chci říct, že také děkuji zprav, e, předsedovi za všechny ty dopisy a jasná stanoviska e, směrem k radě a jejímu návrhu. A rovněž chci říct, že jsem také jednou z těch, kteří by neměli přístup k dokumentům nebo nemá přístup k dokumentům, protože nejsem koordinátor naší frakce a jsem také zástupkyně e, země, e, která vlastně přistoupila do šengenského prostoru v tom předchozím kole. A samozřejmě se domnívám, že Rumunsko a Bulharsko musí být také uvnitř bez jakýchkoliv nepodložených e, Eh, předpojatých soudů. Nechci hovořit moc dlouho, protože už hodně toho bylo řečeno. Chci prostě jenom zdůraznit, eh, jaké je stanovisko zelených. V tom smyslu, že naprosto podporujeme Eh, stanovisko našeho zpravodaje. Děkuji. Já děkuji vám, paní Stanoka. Vy jste tady eh, opravdu udeřila hřebík na hlavičku. My se vždy stanov, snažíme, aby stínoví zpravodajové hovořili jako první ze všech poslankyň a poslanců, ale ono to není vždy tak snadné. Eh, nevěděl jsem, že tady je tolik Eh, stínových zpravodajů byli minimálně dva, kromě zpravodaje pana Koelia. Eh, je tomu tak, že většinou dávám prostor stínovým, aby hovořili jako první. To máte pravdu. Na řadě je pan Klejs. Doufám, že budete stručnější, protože, jak jsem řekl, máme před sebou ještě poměrně obsáhlý seznam. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit velmi stručně. Velmi rád bych poděkoval panu Kojevi za jeho práci. Myslím si, že Evropský parlament takovéto jednání opravdu nemůže akceptovat. A já si myslím, že my jako členové Evropského parlamentu musíme převzít eh, naší, nebo uvědomit si naší zodpovědnost, musíme vykonat naší práci správně a proto si myslím, že tady musíme se obrátit na předsedu rady a vyžadovat, aby všichni členové tohoto parlamentu měli k těmto dokumentům přístup. Myslím si, že je velmi důležité, aby se všichni uvědomili, že se nemůžeme vyjádřit k něčemu, eh, k čemu jsme nedostali příslušné a dostatečné eh, dokumenty. A já bych rád upozornil na to, že existuje dohoda Eurojust, Europol, Frontex a v této dohodě se hovoří o určitých problémech, kterým čelí Bulharsko a Rumunsko. To také souvisí se Schengenem, ale my potřebujeme naprosto jasné informace. Ve chvíli, kdy nebudeme mít přístup k těmto dokumentům, tak si myslím, že by naší reakcí mělo být negativní stanovisko k přístupu Bulharska a Rumunska do šengenského prostoru. Um, thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Și să mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru... Já bych také velmi ráda poděkovala zpravodaji a také všem mým společným spolupracovníkům za jejich podporu této iniciativy. Eh, pár věcí, velmi stručně. V první řadě CVM Já bych chtěla říct všem, kteří o tomto tématu hovořili. každém případě se tady jedná o něco užitečného, o něco, co podporuje všechny, kteří se snaží bojovat proti organizovanému zločinu a korupci. Myslím si, že bychom neměli připustit, aby se právě z tohoto stala Achilova pata. Já jsem byla ministrní spravedlnosti, kdy se, když se tento nástroj vytvářel. A tento nástroj byl a bude nadále užitečným. Evropští poslanci musí mít přístup k, nech, k technickým hodnocením, protože musí vědět, co se děje a naše rozhodnutí se musí zakládat na správných a přesných údajích. Ve chvíli, kdy některá země bude mít pozitivní technické hodnocení, tak neexistují žádné důvody, proč by přístup této země do šengenského prostoru měl být odložen. A proto se ptám, proč vlastně k tomuto odkládání dochází. Jak budeme rumunskému a bulharskému eh, obyvatelstvu vysvětlovat, proč, proč jsou přijímána takováto rozhodnutí. Musíme i našim obyvatelům dávat ty správné důvody a ty správné argumenty. Já si myslím, že bychom se opravdu měli držet toho původního časového harmonogramu, to znamená přijetí v březnu. A co se týče toho přístupu k dokumentu, myslím si, že jsem byla jasná. Ten přístup je nutný. Paní Holmajer. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, z oblasti, ve které se eh, o této otázce eh, tak intenzivně nehoří, nehovoří, ale hovořilo se o ní ve chvíli, kdy se hovořilo o vstupu České republiky do šengenského prostoru, protože já jsem z Horních Franků, což je eh, vlastně č, eh, oblast, která přímo sousedí eh, s Českou republikou. Je pravda, že před vstupem České republiky se všichni u nás báli, že vstupne míra zločinnosti, že budou čelit mnohým problémům, ale pravdou je, že vlastně míra zločinnosti touto od té doby dokonce klesla. Nicméně, také souhlasím se všemi kolegy, kteří říkali, že ty dokumenty jednoduše musí být zpřístupněny. Vypadá to tak, jako kdyby se ještě ne všechny státy zvykly vlastně na nové postupy, které zavádí Lisabonská smlouva. To je tedy ten dojem, eh, který mám já nemůžeme v podstatě dojít k tomu, aby ta, některé dokumenty byly zpřístupněny pouze zpravodaji, který by ale potom mm, o těch informacích, eh, které se dočetl, v podstatě nemohl hovořit s dalšími spoluspravodaji, protože by byl vázán vlastně eh, slibem, slibem utajení. Nebo eh, to, to prostě si vůbec já nedovedu představit, jak by to mělo, jak by to mělo fungovat. Ve chvíli, kdy bychom zjistili, že Lisabonská smlouva některé postupy eh, v podstatě paralizuje nebo komplikuje, tak si myslím, že bychom měli mít dost odvahy na to, abychom se tomu postavili a v podstatě předložili žalobu. Eh, smlouva Schengenská smlouva by se měla chovat stejně ke všem státům. To znamená, členským státům, stejně jako eh, ke státům, kteří mají zájem o vstup. To znamená, že ve chvíli, kdyby měly existovat eh, nějaké překážky, tak by se o nich mělo hovořit jasně. Měly by být splněny podmínky, které musí být také jasné. To znamená, že je třeba hovořit naprosto jasně. Ve chvíli, kdy budeme znát jasná kritéria, tak se státy budou mít také čeho čeho držet. To znamená, že jasnost je naprosto primární. Nesmíme přispívat eh, k tomu, aby Rumunsko a Bulharsko v podstatě ještě znejistili, abychom prohloubili jejich nedůvěru. To jsou prostě věci, ke kterým by vůbec nemělo docházet. Paní Jotová? Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji panu Koeliovi, který dobře popsal celou situaci vzniklou chováním rady a také nadnesl jednotlivé možnosti, které teď před námi stojí. Já bych k těmto faktům eh, chtěla doplnit ještě jeden, který vlastně se týká citlivé situace mé země Bulharska. A teď budu hovořit nejenom jako poslankyně výboru Libe, ale také jako eh, občanka této země. 16. prosince jsme oficiálně požádali eh, o pracovní verzi dokumentu toho hodnotí, hodnocení pracovní skupiny Schengenu. 21. prosince komise už dostala dopis od Francie a Německa, kde se říká, že by se měl odložit vstup Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru. Byla tam uvedena tři kritéria, která vůbec nesouvisí s těmi technickými kritérii. Já mám tedy pocit, že už je vlastně o tom předem rozhodnuto. Omlouvám se, kolegové, ale celá tato diskuse, kterou nyní vedeme, Eh, mám pocit, že to je úplně zbytečné. V evropských sdělovacích prostředcích eh, mezi evropskou veřejností se hodně hovoří o dvojím metru, protože přednedávnem eh, vstoupily do šengenského prostoru jiné země a tehdy ty podmínky neexistovaly. Připomínám, že v únoru má být zveřejněna odborná zpráva o Rumunsku a Bulharsku, kde bude e, uvedeno, jaký je pokrok s ověřovacím mechanismem a mechanismem spolupráce. A tato zpráva by tedy měla jasně ukázat vše, co se e, objevuje v těch dopisech Francie a Německa. Já v této souvislosti plně podporuji kolegy a souhlasím s tím, že by se tedy sepsal dopis, pravděpodobně tedy z iniciativy pana Buska, a tato otázka se musí řešit na nejvyšší úrovni. Protože tato situace opravdu vyvolává podezření, nejrůznější komentáře a mohu ujistit, že všichni, kdo mají zájem na přístupu Bulharska a Rumunska, eh, se třeba nezajímají tolik o ta technická kritéria podstatě se tady čeká na nějaké politické rozhodnutí a já se ptám, proč je to třeba. Je to nějaká uh, hra sil nebo otázka blížících se voleb ve Francii a v Německu? V této souvislosti opravdu lze uvažovat o mnohem a měli bychom se tedy ujistit, eh, zkontrolovat, zda země jsou připraveny na vstup podle technických kritérií podporuji pana Coelho v tom, aby náš výbor nepřijal stanovisko, dokud nebudeme mít plné informace a požadované dokumenty. Jinak budeme v situaci, že rozhodujeme bez podkladu. Děkuji. Děkuji, pan Luhan. Děkuji, pane předsedo. Zdá se, že tady stojíme před problémem s demokracií. Tady jsou určité postupy rady, postupy parlamentu, ale mám pocit, že prostě někdo tyto postupy nechce dodržovat. To je tedy pokud jde o otázku přístupu k potřebným informacím pro přijetí rozhodnutí. Já jsem si velmi pozorně vyslechl celou diskusi a mám pocit, že tady je určitá tendence, pokud jde o postoj některých zemí. Pokud jde eh, o postoj pana Coelia, který o tom ví více než my všichni, protože měl přístup k více informacím, Myslím, že musíme tedy důvěřovat zpravodaji a ne, jak říkali nějací kolegové, hlasovat negativně, pokud se k těm informacím nedostaneme. Eh, myslíme si, že, tento, že ten demokratický postup měl být stejný pro všechny členské státy šengenského prostoru a neměli bychom nyní zavádět nová pravidla. Myslím si, že ten eh, mechanismus spolupráce nemá nic společného s konkrétními kritérii, které jsou základem pro přistoupení k šengenskému prostoru. A proto myslím, že pokud to máme nějak občanům vysvětlit, ať už jsou z nových zemí nebo starých zemí, tak musíme používat prostě stejná kritéria a stejné demokratické postupy, jako se používaly vždycky. Proto bychom měli především dát důvěru návrhům pana Koelia, pokud jde o hlasování o této zprávě. Nevidím žádný důvod, proč bychom měli hlasovat proti. A myslím, že bychom měli vyvíjet větší tlak na radu, tak abychom ty informace měli co nejdříve k dispozici. Děkuji panu Bostineru. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych hovořil rumunsky. Já patřím v Rumunsku k opoziční straně a jsem kritikem stávající eh, garnitury v Rumunsku, ale tady nehovořím jako Rumun, ale jakožto poslanec Evropského parlamentu. A musím konstatovat následující. Za prvé, kritéria použitá pro jiné členské státy EU v okamžiku jejich přístupu do šengenského prostoru se změnila, aniž by to bylo výslovně řečeno. nebo je tu alespoň snaha změnit pravidla, ale pokud vím, tak v té eh, filozofii právních předpisů existuje taková, eh, taková zásada, že zákon nemůže nijak ovlivňovat minulost. Chceme-li změnit stávající kritéria, pak ano, ale musí to být počínaje dneškem a do budoucna, nemůže to být zpětně. A pro Rumunsko a Bulharsko byla sjednána stejná kritéria jako pro všechny ostatní země. Za druhé, je pravda, že bych třeba nemusel souhlasit eh, s některými prohlášeními bukurešťských politiků. Ale tady nejde, abychom posuzovali prohlášení eh, členů rumunské vlády. Měli bychom také nechat stranou bilaterální vztahy musíme skutečně sledovat šengenská kritéria. Nicméně docházím k závěru, že komise a některé členské státy chtějí přijmout rozhodnutí, které nemají nic společného s objektivními šengenskými kritérii, ale spíše se jedná o subjektivní politická kritéria. A proto já, jakožto poslanec Evropského parlamentu, vítám návrh pana Coelia, a žádám výslovně o přístup k dokumentům a žádám, aby tedy byla dodržena kritéria tak, jak byla původně schválena. Konečné hlasování by mělo být na základě technické odborné zprávy a ne na základě politických aspektů, které nemají nic společného s kritérii. Paní Benelčeva. Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěla podpořit kolegu Koelia a vše, co tady zaznělo z úst jiných kolegů. Pokud jde o náš požadavek na radu, eh, a sice, že tady všichni poslanci by měli mít přístup k informacím, to chci také podpořit. A myslím, že je i v zájmu rady, abychom měli přístup k těmto dokumentům. A to z, prostých, z prostého důvodu. Jedině tak bude zajištěna plná transparentnost a bude zamezeno Eh, veškerým spekulacím tomto okamžiku mám pocit, že se prostě toho směšuje všechno možné. Francie a Německo odkazují na politické důvody, které souvisí s mechanismem spolupráce a kontroly a nijak to nesouvisí s odbornými kritérii, které je třeba splnit pro vstup do šengenského prostoru. Opravdu zdůrazňuji, že je třeba, aby Rada poskytla parlamentu tyto dokumenty. Myslím, že Francie a Německo také musí podrobněji odůvodnit svůj postoj, protože zatím ta situace je velice vágní a to skutečně poškozuje celý proces. Takže očekáváme od Rady za prvé, aby dialog a spolupráce mezi institucemi eh, skutečně odpovídaly očekáváním všech občanů z Bulharska, Rumunska a z celé Evropy. A za druhé, aby skutečně vše bylo transparentní, především ty postupy. A ty postupy musí být stejné pro všechny a e, to e, je tedy podmínkou pro budoucí rozhodnutí, protože tady je v sázce důvěryhodnost naší instituce a my spolu s radou musíme zajistit, že všichni evropští občané, včetně Bulharů a Romanů, nám budou důvěřovat. Děkuji. Děkuji. Tak vyslechli jsme si celou řadu názorů. Zdá se, že žádný další poslanec se zatím nehlásí. Pane Enciu, máte procedurální připomínku? Pokud je to možné, chtěl bych ještě vystoupit. Něco mě napadlo. Vzhledem k tomu, že to je opravdu bezprecedentní přístup ze strany Rady, mohli bychom se obrátit na právní službu a pokud znovu nám bude ten přístup odepřen, pak vy, pane předsedo, byste mohl se toho domáhat před Evropským soudním dvorem. To by byla posl poslední cesta. Pan předseda. Ano, já jsem eh, chtěl se o tom zmínit. Ještě jednou chci zdůraznit, že je opravdu velice důležité, aby všichni členové eh, výboru LIBE měli přístup k dokumentu, aby si sami mohli učinit úsudek před rozhodnutím. To je eh, nezbytné nejen proto, aby to bylo v souladu s Lisabonskou smlouvou, kde se hovoří o vlastně lojální spolupráci mezi radou a parlamentem, ale je to důležité i proto, že to je prostě principiální otázka a otázka respektu vůči parlamentu, pokud jde o plnění jeho úkolu. Já jsem samozřejmě vzal na vědomí, že kromě tedy věci samé, myslím, že tady panuje široký konsenzus, v tom smyslu, že šengenské aky by se tedy mělo rozšířit na Bulharsko a Rumunsko, ale z hlediska jaksi principiálního eh, toto chci zdůraznit v dopise, který pošlu radě. Už jsem o tom hovořil minulý víkend na zasedání ministru vnitra v Budapešti. stejně jako už jsem to říkal minulému belgickému předsednictví, vlastně znovu to opakujeme maďarskému předsednictví a píšeme dopis radě a tam tedy eh, řekneme, jak vyzněla tato diskuse, která byla velice jasná a navrhuji, abychom tedy zvážili případné další kroky na zasedání koordinátorů, které proběhne zítra. Na tom zítřejším zasedání koordinátorů bychom tedy mohli zvážit, eh, co dál. To znamená, buď se můžeme obrátit na právní službu a dovolávat se tedy našeho práva i na eh, to, že bychom se obrátili na Evropský soudní dvůr, tak aby se zajistilo skutečně plné dodržení Lisabonské smlouvy, pokud jde o zásadu spolupráce mezi radou a parlamentem jako spoluzákonodárci. Jinak se tedy budeme držet harmonogramu, tak jak byl navržen. A ještě než si vyslechneme znovu zpravodaje pana Koelia, který si tady opravdu vysloužil širokou podporu, tak možná bychom také mohli dát slovo komisi a zástupcům předsednictví, pokud se který k tomu chtějí vyjádřit, tedy předsednictví nebo komise předsednictví se chce k tomu vyjádřit, prosím. Děkuji vám. Dnes dopoledne už jsme hovořili o otázce přístupu eh, k dokumentům, takže já mohu pouze zopakovat to, co vám říkal pan ministr Šandor Pinter. My jsme informováni o tomto požadavku, my jsme o této problematice a jakožto rotují tedy hledáme řešení které by eh, vyhovělo očekáváním všech. Nicméně nemůžeme tuto otázku řešit nad rámec eh, právních předpisů, které platí pro radu. Já doufám, že v blízké budoucnosti se podaří najít řešení eh, tohoto problému přístupu k dokumentům. Děkuji. Děkuji a nyní komise. Máli zástupce v sále? Chce komise nějak vystoupit? Ne? Komise má pouze jediný komentář. Komise nemá žádnou formální úlohu v celém tomto šengenském postupu, takže se k tomu nebudeme vyjadřovat. Dobrá, takže teď dám ještě slovo našemu zpravodaj panu Koelovi. Děkuji, pane předsedo. Čtyři závěrečné poznámky. První poznámka. Myslím, že pan eh, Ancius ze skupiny SD má úplnou pravdu. Měli bychom se tedy eh, sejít a dohodnout se na strategii. Já bych navrhl, že zítra ve čtyři hodiny, pokud budou všichni stínoví zpravodajové k dispozici, nemusíme vést nějakou dlouhou diskusi, ale zítra ve čtyři hodiny, pokud bychom se mohli sejít, bylo by to velice užitečné. Eh, má skupina tady pošle eh, vš- mail všem stínovým zpravodajům. Druhá poznámka. Někdo z našeho výboru hovořil s určitým zdrojem z rady a eh, ptal se, proč je problém s dokumenty, které se týkají Bulharska a Rumunska. A odpověď byla opravdu neuvěřitelná. Bylo řečeno, ne, tady není problém s Bulharskem a s Rumunskem, ale rada nechce eh, vlastně učinit precedens. To znamená, to je problém, který se prostě bude objevovat u všech obdobných postupů. To není problém, který se týká tohoto konkrétního případu, ale je to prostě snaha rady neposkytnout parlamentu informace v obdobných eh, procesech. A to je podle mě ještě horší. Třetí poznámka, a přejdu do angličtiny. Někteří kolegové navrhli protože se tedy zlobíme na radu, takže bychom měli eh, se vyjádřit negativně eh, při hlasování. A já tedy s tímto názorem nesouhlasím, protože Rumunsko a Bulharsko nemohou být oběťmi institucionálního boje mezi radou a parlamentem. Já tedy navrhuji, pokud eh, tento problém bude nějak pokračovat, že bychom neumožnili radě Eh, prostě rozhodnout nebo říci, nemůžeme přijmout eh, rozhodnutí, protože čekáme na názor parlamentu. My můžeme prostě přijmout rozhodnutí, že neučiníme rozhodnutí. Prostě říci, že dokumenty neměl parlament k dispozici a proto se nevyjádříme, proto nerozhodneme. Takže z právního hlediska jakoby, jakoby rozhodneme, ale to rozhodnutí nebude mít žádný obsah. A poslední poznámka. Baronka Latfordová tady měla eh, zajímavou připomínku týkající se systému eh, pro hodnocení Schengenu a já děkuji, že toto nadnesla. Možná si někteří z kolegů vzpomenou, že jsem navrhl, aby tedy parlament odmítl první iniciativy komise v této věci a učinili jsme tak ve Štrasburku. A nová Barosová, druhá Barosová komise eh, má předložit tedy nové návrhy ohledně systému hodnocení Schengenu. Paní Malmstrémová nám řekla, že bychom měli mít přístup k postupu spolurozhodování v této věci. To znamená, že názor parlamentu by měla rada vyslyšet, protože budeme spolu zákonodárci. A myslím si, že baronka Latfordová v tomto má pravdu Diskuse, kterou zahájíme za pár týdnů a která se bude týkat nového systému pro hodnocení Schengenu, je tím správným místem, kde bychom měli řešit některé ty problémy, které tady kolegové zmínili v diskusi. A eh, Monik Elmayer tady připomněla, já jsem to říkal na plenárce také, mám pocit, že ten systém, současný systém není zrovna nejlepší ty členové, kteří už jsou eh, jaksi v klubu, jsou velice silní a možná až příliš přísní vůči kandidátům, kteří se chtějí připojit a naopak jsou velice benevolentní k sobě navzájem, k těm, kteří už v tom klubu jsou. A myslím, že potřebujeme opravdu seriózní evropský systém, v němž se bude přizpůsobovat eh, nebo přistupovat ke všem zemím na stejné úrovni, to znamená, že pro všechna budou platit stejná pravidla, všem se bude měřit stejným metrem. A ta diskuse, ta první diskuse má, myslím, proběhnout příští týden 31. ledna. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Mr. Coelho. I think many... Děkuji, pane Coelho. Myslím, že tady zaznělo plno rozumných návrhů a zítra během setkání koordinátorů se budeme zabývat všemi nástroji, které máme k dispozici, abychom více prosazovali eh, ten princip, který tady byl systematicky připomínám během dnešní rozpravy. Parlament musí být prostě plnoprávným členem diskuze kolem eh, této otázky a kolem všech otázek stejného charakteru, které budou nadcházet. Děkuji všem účastníkům a přecházíme k dalšímu bodu.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 Takže prosím vás eh, o trochu klidu v sále, to bude užitečné, abychom mohli přejít k bodu číslo 10 což je poslední bod na programu, vzhledem k tomu, že šestka byla odložena a sedmička, eh, tou se budeme zabývat zítra. Bod číslo 10 se zabývá uváděním pre, prekurzorů výbušnin na trh a jejich používáním. A máme zde jako zpravodaje našeho kolegu Jana Muldra. Cílem je eh, nejprve vyslechnout eh, prezentaci komise. Tady je určitá věc, která se vztahuje k návrhu komise uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání. A cílem tohoto legislativního návrhu je snížit přístup veřejnosti e, k chemickým e, látkám, vysokorizikovým chemickým látkám, které by mohly být snadno zneužitelné pro výrobu výbušnin. Takže nejprve komise předloží návrh, E, seznámí nás s obsahem tohoto návrhu a pak si vyslechneme pana Muldra z frakce ALDE a poté následující poslank, e, další poslankyně a poslance. Takže prosím, komise, pan Schiffer. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Myslím, že to e, mohu uvést velice stručně protože návrh, který hodlám tady předložit, je velmi e, vlastně jednoduchý, technický, snadno pochopitelný a je to vlastně takové pokračování akčního plánu, e, který přijala Evropská unie v roce 2008 a který se vztahuje ke zvýšení bezpečnosti v souvislosti s výbušninami. Takže omezený přístup k chemickým látkám, které mohou být eh, zneužívány k samovýrobě výbušnin, a eh, vlastně cíle jsou dva. Nejprve snížit eh, nebezpečí hrozby pro, naš, pro veřejnost, které vyplývají z takovýchto domácky vyrobených výbušnin a za druhé no umožnit eh, tady rovné pole, rovné podmínky pro všechny výrobce regulérních eh, výbušných látek a eh, výrobce, kteří musí samozřejmě splňovat nejrůznější bezpečnostní normy při této činnosti pozadí této iniciativy, která je jednou z těch 50 E, iniciativ vyplývajících z akčního plánu z roku 2008 je e, takové. Většina teroristů v posledních letech, e, včetně toho teroristického útoku v Londýně v roce 2004, užívala výbušnin, které byly skutečně vyrobeny z chemických látek, které jsou nebo byly v současné době k dispozici veřejnosti. A z tohoto důvodu eh, Evropská komise chce zakázat eh, ty nejrelevantnější, nejvýznamnější eh, těchto, z těchto prekurzorů, které by na příště již neměly být k mání na trhu a v příloze návrhu nařízení je seznam těchto relevantních nás, e, látek a zároveň je tam také ještě uvedena ta maximální E, míra, e, pod kterou e, vlastně již ta daná látka není nebezpečná a může být prodávána, zatímco pod, nad určitým, tedy tím stropem, nad určitým tím prahem množství již ta látka nemůže být prodávána. Samozřejmě, že by se tento zákaz nevztahoval na ty obchodní vztahy mezi podniky a také na takzvané e, smíšené prekurzory, které užívá, e, užívají vojenské e, které se užívají ve vojenské oblasti. Tady nám tímto dokumentem jde o postižení zachycení těch situací, které jsou nebezpečné pro širokou veřejnost. A ještě poslední eh, poznámka ohledně konzultací, eh, které předcházely vypracování těchto seznamů v příloze. Máme stálý výbor o prekurzorech, který vyplývá z toho akčního plánu Evropské unie v roce 2008, takže jedna z těch aktivit eh, vyplývajících z toho plánu bylo vytvoření právě tohoto výboru, které se který se sestává z expertů z jednotlivých států Unie, dále z eh, dalších zástupců i e, vlastně toho e, průmyslového odvětví a e, to s cílem vytvořit tady určité ty technické parametry, stanovit ty prahové hodnoty a ta, tato skupina tedy slučovala nebo sloučila nejrůznější stanoviska a znalosti a zkušenosti. Některé z těch látek byly nebyly uvedeny na seznamu z toho důvodu, že jsou tak široce e, prostě k dispozici, že ten zákaz by byl naprosto nesmyslný. E, například hliníkový prášek, který e, skutečně může být získatelný velmi snadno, tak ten na tom seznamu není. Tam by se to opravdu dalo velmi snadno obejít, ale ty ostatní látky, tam prostě jsme dospěli k závěrům, že jsou nebezpečné a že ten legislativní zákaz by opravdu eh, znamenal, bude znamenat hmatatelný rozdíl v situaci. Samozřejmě eh, tento nástroj pro to, aby byl neustále aktuální, protože ta situace se stále proměňuje, Eh, v této oblasti musí být aktualizován eh, takzvaným zjednodušeným postupem a to my vlastně také navrhujeme. To znamená eh, akt v přenesené pravomoci. Komise v tom případě bude mít možnost modifikovat po těch příslušných konzultacích tyto přílohy, aby byly věci aktualizovány a pak eh, samozřejmě takzvaná, eh, takzvaný silence procedure pro radu a parlament eh, tříměsíční období. Poté vstoupí v platnost i ten aktualizovaný seznam. Pak jsou tady také navrženy kroky pro ten postup v naléhavé situaci, to znamená, když se tady objeví najednou něco nečekaného, nějaký nový e, typ látky, tak v takovémto případě je možno na to reagovat ve lhůtě 6 týdnů. To je prostě ten nejrychlejší e, postup, který máme k dispozici u těch plně e, odůvodněných případů abychom prodej a uvádění na trh mohli prohlásit za nezákonné. V neposlední řadě chci říct, že samozřejmě to provádění je e, odpovědností členských států. Tady jsme jasně stano- e, kontrolovali subsidiaritu a pak je tady přechodné období 36 týdnů, které se také vztahuje na vlastnění látek v množství větším než e, tom, které je stanoveno příslušném eh, textu a to je proto, aby se tady vyřešily případy těch, kteří mají třeba větší zásoby těchto látek, eh, takže tady jsou eh, i tyto praktické věci zohledněny a nemyslíme si, že by celý tento návrh mohl vést k nějakým kontroverzním diskuzím. E, takže pracovní skupina pro vnitřní trh a harmonizaci se v radě začne zabývat návrhem zítra, experti rovněž a my e, doufáme, že to všechno bude postupovat rychle, alespoň takové jsou signály, které dostáváme. Doufáme, že by to mohlo být do konce roku všechno dokončeno. A Samozřejmě očekáváme také stanoviska dalších dvou zapojených institucí, to znamená eh, Rady a eh, parlamentu. Tak děkuji. Teď je na řadě pan zpravodaj Mulder. Děkuji, pane předsedo. Návrh komise je podle mého názoru skutečně velmi přímočarů, přímočarý. Eh, je tady trochu odlišná situace eh, v eh, sedmi členských státech. Opravdu se jedná o něco, co by mohlo být využíváno teroristy. Je tedy zapotřebí, aby nebezpečné materiály nebyly snadno získatelné. Já mám nicméně určitou obavu. Je ten seznam opravdu vyčerpávající? protože upřímně řečeno, eh, už jsem dostal eh, nějaké indicie. Musíme být opravdu obezřetní, aby eh, v případě, že dáme některým lidem licenci k tomu, aby mohli prodávat určitý materiál, tak aby to bylo v pořádku. A pak samozřejmě jsou to ty specializované eh, organizace. Je tady také otázka ochrany údajů, jestli ta je zajištěna, to musíme zkontrolovat, ale jinak to pro mne budí, nám nebudí dojem návrhu, který je opravdu v pořádku, vítáme ho a myslím si, že bychom ho my také měli zpracovat v co nejkratší možné lhůtě. Děkuji, pane Muldre, za to, eh, že jste eh, k této věci pohovořil takto stručně společně. Eh, kolegyně Matěj, eh, prosím, děkuji, pane předsedo. Co se mne týče, tak já to vidím přibližně tak jako kolega Mulder. Teď to víme. Europol nám to řekl dostatečně důrazně určitý počet teroristických útoků eh, bylo realizováno na základě výbušnin, které byly vyrobeny z materiálů dostupných veřejnosti, takže je v pořádku, že se vlastně eh, také zabýváme výrobou těchto, eh, nebo zákazem výroby těchto domáckých, domácky vyrobených výbušnin. A co se týče toho seznamu v příloze, tak, nebo těch seznamů, tak to je skutečně ta zásadní věc. Ten výčet rozpočet by možná ještě eh, měl být dopracován, eh, aby byl dokonalejší. A pak si myslím, že ten systém licencí je možná poměrně složitou záležitostí a patrně jsme mohli najít něco jednoduššího a méně byrokratického a možná i méně nákladného pro státní orgány a něco, co by bylo zároveň stejně, jestli ne více účinné pro boj proti těmto teroristickým snahám, které musíme vést. Nicméně myslím, že budeme mít ještě příležitost se o této věci pobavit. Děkuji. Děkuji vám, paní Matěje. Nikdo další se nehlásí o slovo? Ano, samozřejmě, pan Bronz, který se nezapnul zatím. A znáte, jak jsem nadšeným eh, přispěvatelem do všeho, co se týká evropské legislativy. Jedna věc, která mi trochu dělá hlavu, je následující záležitost. Myslím si, že ta to legislativní úprava tady nebude dřív než za šest měsíců nebo tak nějak. A v mezičase by možná eh, měl eh, být eh, by měly být příslušné strany, to znamená průmysl a obchod vyzvání, aby si e, začali dělat takové určité inventáře, e, e, aby prostě si drželi, aby měli tuto informaci, aby si nenabírali další zásoby těchto materiálů a tam se zdali tady je vůbec nějaká možnost, jak zjistit, kdo tyto věci nakupuje, protože E, v nějakém větším množství třeba, protože pokud třeba já bych chtěl substanci X a zítra si ji někde e, chtěl koupit e, v nějakém větším množství, v neomezeném množství či ve větším množství něčeho, co je, má neomezenou sílu, tak tady vlastně zatím nejsou žádná omezení a nikdo si moji totožnost nebude zjišťovat. Takže jestli s tímhle by se v mezičase nemělo něco učinit. Děkuji. Děkuji vám. Takže pokud nikdo další nechce přispět do diskuze, tak možná bychom mohli ještě zaslechnout něco od pana Šifera z komise. Děkuji, pane předsedo. Jak už jsem řekl ve svém úvodním slově, konzultovali jsme zastupce průmyslu e, prostřednictvím našeho stáleho výboru o prekurzorech. Je to takový vlastně řídící orgán, který eh, se zabývá akčním plánem eh, kolem výbušnin. A tyto věci tam zazněly a kolegové o tom eh, diskutují vlastně celý den i s představiteli bezpečnostních složek a s dalšími aktéry a hovoří o všech věcech, které se týkají tedy výbušnin, prekurzorů a tak dále. Takže my kolegy neustále budeme informovat eh, ohledně vývoje diskuze kolem tohoto návrhu, kolem toho, co bylo navrženo eh, i co se týče toho časového harmonogramu a samozřejmě eh, oni dobře vědí o těch látkách, oni prostě přispívali i k tomu expertnímu posuzování a někteří z nich již začaly s určitými nutnými změnami ve výrobních e, procesech. Zatím je to všechno na dobrovolné bázi, ale e, jsou to tedy e, zatím dobrovolné příspěvky k tomu, aby se ten přechod udál co možná nejhladčej. Každopádně, pokud tyto věci vstoupí v platnost E, do konce roku, tak i pak budou poměrně to, takové štědré e, přechodné lhuty. Ta přechodná lhuta je poměrně dlouhá, takže by to neměl být problém. Dobře, děkuji. Žádné další připomínky, tak to bude asi pro dnešek všechno. Chci vám ještě připomenout, že tady je 16. března bude předložen návrh zprávy 16. a 17. března v rámci tedy našeho běžného zasedání, řádného zasedání výboru LIBE. To je tedy pro dnešek všechno a zítra se zase pustíme do práce v 9 hodin.